Dalším bodem na pořadu jednání jsou otázky na Evropskou komisi. První otázka je položena paní Magnis, eh, ale převezme pan Higgins. A eh, pane komisaře Andore, má to slovo. Mr. Chairman, předsedo, eh, dámy a pánové, eh, když eh, Evropská unie vytvořila systém chráněné zeměpisné označení, chráněné označení původu a zaručené tradiční speciality, tento režim tedy ekvivalentní prvky už existovaly v některých členských státech Zem, zeměpisné určení bylo něčím již známým a jména již byla registrována na národní úrovni. To vysvětluje, proč je v tolik eh, registrovaných názvů v některých členských státech. Nicméně, tento systém eh, byl následně zaveden v dalších členských státech. Registrování názvu eh, vyžaduje několika letý proces a to proto, že žadatel musí nejdříve mít toto všechno schváleno na národní úrovni a pak teprve na Evropské komisi. Tyto dokumenty vyžadují různé specifikace ať už se tedy jedná o zoročné tradiční speciality, eh, chráněné označení původu či chráněné zeměpisné označení. Eh, takovéto produkty jsou posléze ohlášeny v úředním věstníku Evropské unie. Pokud nedojde k žád... po tomto vyhlášení k žádným výhradám, je uděleno eh, schválení takovéto produktu. Eh, pokud eh, se objeví nějaká námitka, do 6 měsíců rad... komise rozhoduje a tento postup vysvětluje tedy, proč je zapotřebí určitého času k projití celého postupu. Na druhé straně, eh, jakmile je produkt takto označen, eh, těší se dobré eh, reputaci a může využívat například logo a další prostředky vhodné pro komunikaci veřejnosti. Všechna tato označení byla umožněna v rámci umožnění tedy kvality produktů v tzv. balíčku kvality. A Snažíme se nyní eh, snížit ono období, po které eh, lze eh, předkladat výhrady k návrhu na takovýto produkt ze 6 měsíců na 2. Komise podporuje kvalitní produkty, tak, aby byly k dispozici spotřebitelům a aby si spotřebitelé byli vědomi existence a výhod tohoto systému. Pane Higinci, máte doplňující otázku? Děkuji vám, pane předsedající. Ještě jednou děkuji panu komisaři za jeho odpověď. Označování eh, potravinářských produktů je opravdu doporučení hodné ale eh, vy jste hovořil o celé řadě eh, záležitostí a myslím, že za prvé tu jsou různé standardy, za druhé je tu určitý čas, který uplyne od žádosti do registrace. Jako příklad byrokracie v Evropské unii by toto mohlo výborně sloužit. Trvalo pět let od podání žádosti do konečné registrace. Potřebujeme jasné eh, standardy, potřebujeme jasnou kontrolu kvality a proto bychom měli také umožňovat mnohem přísnější časový rámec pro odsouhlasení takovýchto produktů. Mohu ještě, pane komisaři, přijmout dotečnou otázku od paní Matery? Prosím, máte slovo, paní Mataru. Děkuji vám, pane předsedající. Navážu na e, diskuzi o kvalitních potravinách. V posledních dvou týdnech jako Itálie utrpěla újmu 20 milionů eur eh, z důvodu neprodejnosti eh, zeleniny kvůli bakterii EHC. Hovoří se o 2,4 milionech jenom kvůli tomu, že jsme nemohli vyvážet zeleninu do eh, Ruska. Celá eh, zelenářská a ovocnářská eh, oblast je nyní na kolenou. Chcete se zabývat také touto oblastí, tedy ovocnářstvím a zelenářstvím, a jak chcete jednat v případech, že by se opakovala situace, kdy Eh, neověřené zprávy o bakteriích eh, se šíří po Evropě a ehm, tím je ohrožen celý výrobní sektor a nepomáhá to spotřebitelům. Pane komisaři, máte slovo. Eh, Pane předsedo, pokud je o první otázku, chtěl bych říci, že komise si je vědomá potřeby urychlit legislativní postup. Návrhy už byly předloženy, já jsem na to odkazoval v první odpovědi. Návrhy komise zahrnují snížení doby potřebné na přeskoumání žádostí na 6 měsíců a také snížení eh, doby pro námitky na dva měsíce. Pokud Evropský parlament a Rada se rozhodnou schválit návrh komise, a bude ušetřeno 10 měsíců nebo až jeden rok pro většinu žádostí. Pokud jde o druhou otázku, včera proběhla Rada pro eh, otázky zdraví, která se zabývala tímto tématem. A, a dnes probíhá výjimečné zasedání Rady pro zemědělství. V tuto chvíli vám nemohu říci více, ale každopádně na to budeme reagovat. Paní Harkin, máte doplňující otázku? Ano, děkuji, budu velice stručná. Omlouvám se, že jsem zde nebyla na začátku. Eh, moje otázka odkazuje na to, že producenti v celé řadě zemí eh, nemají povědomí o značkách. V některých zemích je toto povědomí velice nízké a činí komise něco pro to, aby se toto povědomí zvýšilo nejenom mezi spotřebiteli, ale také mezi producenty? Um, um, Pane předsedo, paní Harkin, a povědomí o tomto systému je velice různé mezi jednotlivými zeměmi. Záleží to na eh, počtu, nebo to ukazuje různý počet eh, žádostí. Více než 19 eh, milionů eur je alokováno na 15 programů zvyšování povědomí tak tomu bylo tedy mezi lety 2006 až 2010. A plánuje se letos v létě zelená kniha na toto téma. To bude příležitost pro to, abychom hovořili o cílech této politiky a abychom se také zamysleli na možnostech um, propagace kvalitních produktů a šíření informací v tomto kontextu. Děkuji. Další je otázka číslo 7 pana Higince. Týká se nezaměstnanosti mládeže a bude odpovídat pan Andor. Až budete připraven, prosím. Pane předsedo, Vážené poslankyně a poslanci, nezaměstnanost, vysoká nezaměstnanost mladých lidí patří mezi prioritní otázky, i mé prioritní otázky. Hmm. Nedostatek pracovních míst může způsobit exodus mladých lidí z Evropy. Valná většina mladých lidí eh, se může eh, stěhovat a pokud eh, se proto rozhodne většinou, to je do jiného členského státu. Proto je zapotřebí, abychom um, umožňovali najít pracovní místa v rámci EU. Nezaměstnanost mezi lidmi je e, vysoká, je zapotřebí také mít na vědomí, že v některých členských státech, v některých odvětvích je vyšší nezaměstnanost, což monitorujeme prostřednictvím evropského nástroje pro monitorování. Jednou z našich hlavních iniciativ pro eh, Evropu 2020 je Mládež eh, v pohybu. Zaměřujeme se také na to, abychom eh, pomáhali mládeži najít lépe pracovní místa. Například bude se podporovat pracovní mobilita mladých lidí prostřednictvím různých schémat při hledání prvních pracovních míst, což bylo zahájeno s podporou Evropského parlamentu a rady. Cílem je pomáhat mladým lidem najít pracovní místo na evropském pracovním trhu a mm, pomáhat zaměstnavatelům v najímání mladých pracovníků. Tímto způsobem my budeme napomáhat eh, mm, eh, hledání eh, a kontaktování a také finančním způsobem těm zaměstnavatelům, kteří budou chtít a budou hledat nové mladé zaměstnance. Chceme zajistit, že všichni mladí lidé budou schopni po konci eh, svého studia do čtyř měsíců najít eh, pracovní místo. V Německu, Rakousku a Nizozemsku, jak pan poslanec správně poukazuje, je nezaměstnanost mládeže poměrně nízká. To je způsobeno alespoň eh, částečně díky školicímu vzdělávacímu systému v těchto členských státech, které umožňují dobrou integraci mladých lidí na pracovní trh. Sdělení Komise z roku 2010 o posilné evropské spolupráce ve vzdělávání eh, mládeže na rok 2011, od roku 2011 do roku 2020, je dobrým výsledkem v této oblasti. Jedním z cílů je eh, také identifikovat eh, možnosti kvalitního profesionálního vzdělávání a následně hledání místa na, a nacházení místa na pracovním trhu. Chtěl bych poukázat na kampaň, eh, která v Dubnu byla zahájena eh, v Budapešti. Je zaměřena na malé a střední podniky a na mladé lidi, kteří hledají pracovní místa. Oběma stranám se takto eh, umožňuje najít možné řešení a také mladým lidem se takto pomáhá založit vlastní, vlastní firmu. Je zde celá řada různých nástrojů, které budou eh, následně monitorovány a budou podporovány jednotlivými akcemi v členských státech. Pane Higginsi, vy budete hovořit jako první, potom pan Zemke a následně paní Tykal. Pana Pipa, pane Kolo, paní Gutierrez již nemohu přijmout, protože už zde máme tři dotečné otázky. Nejdříve pan Higgins. Děkuji vám, pane předsedající. Ta čísla jsou znepokojivá. Balcká stát, státy Irsko, Řecko, Slovensko 30%, Španělsko 40%. U nás milion osob nemá možnost najít práci. 76% z nich se chystá imigrovat. Mně se líbí ta myšlenka mladé mobility nebo mobility mládeže, ale v Evropě to není tak snadné, protože státy mají problémy s nezaměstnaností. Musíme se zaměřit na tu skutečnost, že Evropa má stárnoucí populaci a my si nemůžeme dovolit aby těto mladí lidé, kteří jsou vysoce vzdělaní, vysoce motivovaní, aby odcházeli. My se musíme snažit je zde eh, udržet a umožnit jim taková schémata, o kterých jste právě hovořil, Eh, a která existují v třech členských státech, jako je Německo, Nizozemsko a Rakousko. A vítáme skutečnost, že eh, Evropská komise doporučuje takovéto iniciativy členským státům. Potřebujeme ale k tomu také finanční asistenci, abychom mohli dále školit tyto osoby, abychom je udrželi v našich členských státech aby neodjížděli do Austrálie a do jiných států. Um, actually... Děkuji. Na doplňující otázku máte 30 sekund. Další je pan Zemke. Otóż chciałem bardzo podziękować. E, ja mam, panie komisarzu, pytanie... Chtěl jsem vám velice poděkovat. Mhm. Mně jedna o něco jiného. Paní komisařka tady hovořila o jednotlivých bodech, které vedou k tomu, že bude nezaměstnanost snižována, ale tady se jedná především o nalezení účinných prostředků v jednotlivých státech. A je třeba také navzájem uznávat kvalifikace v jednotlivých státech. To patří k integraci a tady je třeba se na ten systém ještě podívat. A nyní paní Tykau. Ta ridicată šomážu șomajului înseamnă că investiții Eh, děkuji vám. Eh, toto vysoké procento nezaměstnanosti eh, mládeže E, znamená, že spousta prostředků, která se vynakladá na vzdělání, potom nemůže jít do národních hospodářství těchto respektivních států, protože mladí lidé, které nedaj, kteří nenajdou práci, emigrovat. A když tady vidíme, že Portugalsko má také dokonce už 40% nezaměstnanost, jaká bude jejich budoucnost za 15 a 20 let a co uděláte proti tomu, aby se mm, e, toto číslo ještě nadále zvyšovalo? Eh, Pane komisaři, vážený pane předsedo, vážení poslanci, ve své odpovědi jsem zdůraznil opatření, která už byla nastíněna ve strategii EU 2020. A v některých členských státech už byla uvedena do praxe prostřednictvím programu komise. Je také pravda, že je to spíše horizontální otázka pro komise Existují další iniciativy EU, které jsou v této oblasti relevantní. Jedná se například eh, doporučení specifická pro jednotlivá země, země, která jsme publikovali dnes. Zde se poukazuje na to, že je potřeba reformovat vzdělávací systémy a zlepšit eh, celkově systémy školení a vzdělávání v celé řadě členských států, tak aby obsah vzdělávání lépe odpovídal potřebám pracovního trhu. To může kvalitativně zlepšit příležitosti na zaměstnanost mladých lidí eh, ve všech členských státech, jako je například také Španělsko, kde je situace velice problematická a kde reforma systému vzdělávání byla spožděna nebo ignorována. Dále je důležité zdůraznit akt o jednotném trhu, který kromě jiných iniciativ má za cíl vzájemné uznávání kvalifikací a diplomů. A e, tak se snaží o to, aby evropský trh práce byl efektivnější a aby poskytoval více příležitostí než v minulosti. Zároveň je důležité zdůraznit, že celá řada akcí je podporována také Evropským sociálním fondem a novou facilitou pro mikrofinancování, která poskytuje různé programy a možnosti pro podnikání. To by se mělo odrazit také v následujícím víceletém finančním rámci. Eh, věřím, že parlament eh, tuto oblast víceletého finančního rámce podpoří. Mnohokrát děkujeme panu komisaři a dostáváme se k otázce číslo 8, kterou pokládá pan Papa Nikolau. Eh, jde o migraci a šengenský prostor. Odpovědět by měla komisařka Malmström. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Otázka, kterou klade pan Papa Nikolau, se soustředí podobně jako další otázky na různé pohledy na Schengen a také na migranční krizi a tlak na Schengen. Ale nejdříve odpovím panu Papa Nikolau. A před chvílí jsme hovořili o zprávě pana Coelho a o potřebě zachovat Schengen jako jeden z nejlepších výsledků Evropské unie. A svoboda volného pohybu je skutečně důležitá pro evropský projekt. Jeden a 1,25 miliard eh, přechodů přes hranice, eh, přes vnitřní hranice v EU. Eh, k tomu dochází každý rok. Volný pohyb je zásadní také pro vnitřní trh. Takže dodržení eh, volného pohybu je zásadní pro komise a také pro mě osobně. Přístup komise je posilovat Schengen prostřednictvím hodnocení. Eh, přeskumu jsme navrhli před eh, Vánoci. Je třeba vyjasnit pravidla, nástroje a případně zavést mechanismus, který by představoval Mm, komunitární reakce na výjimečné situace, například e, pokud nějaký členský stát není schopen chránit vnější hranice. Hlavním cílem komise je mít preventivní přístup. Navrhované změny se soustředí na posílení monitorovacího mechanismu, ve kterém jde o posílení vzájemné důvěry a také o možnost efektivně aplikovat doprovodná opatření. To umožní mít oblast tedy bez hranic, udržovat oblast bez hranic. Zahrnuje to také e, kontrolu aplikace práva. To může vést k doporučením pro členské státy spolu s hlutami, kde musí být tato doporučení provedena. A zároveň e, by mělo být cílem omezit eh, unilaterální iniciativy eh, týkající se například dočasného zavedení eh, vnitřních hranic, kontrol na vnitřních hranicích. V Schengenu jde o důvěru a solidaritu. Evropská unie musí Eh, prokázat solidaritu těm zemím, které jsou nejvíce ovlivněny eh, imigračními toky. A tato solidarita může mít různou podobu. Například tam, kde jsou vnější hranice pod tlakem, tam hraje důležitou roli Frontex. V nedávné zásahu na řecko-turecké hranici jsme eh, prokázali svoji aktivitu. Ukázalo se v rámci operace Hermes, že členské státy jsou ochotné pomoci. Zároveň je třeba zdůrazňovat eh, každodenní spolupráci mezi národními úřady, pokud jde o dohled nad hranicemi. Eh, máme systém Eurosur, tento systém se od roku 2008 rozvíjí a komise tento rok předloží legislativní návrh v tomto směru. Zároveň je možné ukázat solidaritu prostřednictvím finanční pomoci. Tento rok existuje rámcový program, který zohledňuje řízení migračních toků a máme finanční mechanismus pro zlepšení těchto toků na evropské úrovni a také pro posílení solidarity mezi členskými státy. Zároveň probíhá konzultační proces Máme omezený rozpočet, ale můžete eh, počítat eh, s tím, že zajistím dostatečné peníze pro tento fond i v budoucnosti. A členské státy, které jsou nejvíce vystaveny migračnímu tlaku a které jsou na vnějších hranicích EU, musí eh, obdržet odpovídající finanční kompenzaci za úkol, které plní v zájmu celého šengenského prostoru. Spravedlivé sdílení břemena a podpora eh, členských států pod eh, tlakem, stejně tak jako ochrana eh, zemí v rámci mezinárodního práva, to je zásadní. Ehm, je jasné, že zde hraje důležitou roli vůle členských států. Členské státy doposud nepodpořily takový přístup na obecné úrovni. Existuje pouze pilotní projekt týkající se relokace některých osob na Maltě. Já jsem zorganizovala před měsícem konferenci k tomuto tématu a členské státy poskytly více než 300 míst pro Um, osoby, eh, které je třeba přemístit. Eh, to je důkaz solidarity eh, a já doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat i v budoucnu. Já se omlouvám, že jsem hovořila tak dlouho, ale dotýká se to také dalších otázek, a takže u nich budu poté stručnější. Pan Papa Nikola, poté paní Levia. Děkuji vám, pane mm, předsedající. Paní komisařko, děkuji. Děkuji vám za tuto odpověď. Já úplně souhlasím. Stejně jako si myslím, že jako já se shodne celý parlament eh, ohledně například přistoupení Rumunská a Bulharská k Schengenu. Ale sama dobře víte, že v rámci rady je problém s jednomyslností ohledně Rumunská a Bulharska. Hovoříte o důvěře. Pokud skutečně chceme vybudovat tuto vzájemnou důvěru, tak Dánsko souhlasí s touto solidaritou vzhledem ke stanovisku, které přijalo. Hovořila jste o tom novém mechanismu. E, s ohledem na e, summit e, tento mechanismus se se tedy také odehrává v rámci vzájemné důvěry. V článku 23 pro šengenský prostor je tedy opatření pro mimořádné události. Děkuji. 30 vteřin, pan Lavia. Paní komisařko, Evropská komise bude formulovat do konce příštího měsíce eh, nový víceletý finanční rámec od roku 2014 do roku 2020. Jaké akce, kromě Frontexu, o kterém jste se již zmiňovala, chce Evropská komise financovat, aby podpořila členské státy, které jsou nejvíce Eh, postiženy žádostmi o azyl a především, aby do budoucnosti eh, se předcházelo posilování ekonomického přistěhovatelství. Konkrétně, jaké akce chcete financovat prostřednictvím politik eh, středomorského sousedství, abyste dosáhli toho, že se bude předcházet silným migračním tokům, tokům v následujících měsících a letech. Děkuji. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám. Důvěru nelze poručit, tu si člověk musí e, zasloužit. A my se jen můžeme snažit zlepšovat důvěru mezi členskými státy e, tím, že budeme mít silnější e, možnost řízení Schengenu. Stávající situace je taková, že se provádí peer review, tedy kontrola mezi eh, subjekty, které jsou si rovné. My chceme identifikovat, jaké problémy nebo slabiny jsou v šengenském systému a chceme zajistit, že budeme mít také možnost okamžitě zasáhnout a pomoci členským státům, které se ocnou v potížích. A to také může pomáhat eh, budování důvěry. Eh, k druhé otázky samozřejmě. Nyní vyjednáváme rámec, takže já vám teď nemohu citovat žádná čísla. Snažíme se posílit nezávislost a e, zdroje Frontexu. Také se snažíme usnadnit členským státům e, přístup k jednotlivým e, prostředkům pro imigraci ohledně tedy spolupráce na hranicích nebo u asilové politiky. Je pravda, že někteří imigranti vyžadují eh, mezinárodní ochranu. Rada a parlament eh, se zabývá znovu osidlováním, tímto programem tedy znovu osidlování. A je třeba, abychom se zamýšleli nad tím, jakým způsobem toto bude možné dále financovat. Eh, musíme také v našem partnerství se Středomořím mít na vědomí všechny aspekty nelegální migrace, běžné migrace, ekonomické migrace. To vše žádá obrovské množství politické vůle a já se ze všech sil budu snažit, abych učinila vše, co je možné a co je v mé kompetenci. Následovat bude otázka číslo 9 pana Poselta ohledně vízového režimu pro Kosovo. Máte slovo, paní komisařko. Pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, pane poslote, komise v současné době monitoruje, ustavičně monitoruje veškeré kroky přijaté orgány Kosova zaměřené na plnění eh, podmínek pro zahájení dialogu o liberalizaci víz. Jsou tu dvě klíčové otázky, které ještě je třeba vyřešit, aby tento dialog mohl začít. Je to readmise a politika reintegrace které mají být eh, upravovány podle evropských standardů. Eh, readmisní dohoda je, eh, má být bilaterální, ta musí pokračovat další, dále i do budoucnosti. Došlo k dvěma misím do Kosova v červnu loňského roku a v prosinci loňského roku, aby se zhodnotil stav situace v Kosovu ohledně integrace, možnosti integrace do EU. Bylo konstatováno, že došlo k velkému pokroku, další věci je třeba ještě dořešit. Jsme nadále v dialogu s vládou kosovskou, abychom jim pomáhali eh, dořešit tyto zbývající eh, aspekty. Je zapotřebí také, aby došlo eh, k pokroku na úrovni místní zprávy v Kosovu. Pravidelně sledujeme a aktualizujeme stav věcí v Kosovu. A jakmile budou všechny podmínky splněny, jsme připraveni vypravit další misi a připravit další kroky zaměřené na dialog, na otevření dialogu o liberalizaci víc. V Kosovu došlo k velkému pokroku, už se spolupracujeme s tamní vládou, abychom je podporovali a pomáhali jim plnit eh, tyto požadavky. Pane poselte, máte slovo. Frau Kommissar. Paní komisařko, děkuji vám mnohokrát za vaši velice dobrou odpověď. Já se chci jenom zeptat, zda považujete za možné, že tato mise by mohla ještě tento rok jet do Kosova, anebo nejste vůbec schopná to odhadnout. A nebylo by důležité, aby tak malá zemička, Eh, kterou podporujeme s velikými nároky, také dala jejich eh, svým mladým lidem možnost poznat Evropu. Vždyť je kontraproduktivní ty menší tam, ty lidé tam zavírat. Vím, že sympatizujete s otevřením hranic, ale pohlížíte na to jako na reálné, že by tato mise se mohla uskutečnit ještě za polského předsednictví? Já plně Souhlasím s vašimi ambicemi, eh, že je třeba udělat co nejvíce pro to, aby Kosovo nebylo izolovaným ostrovem v tomto regionu, kde se snažíme postupně odstani, odstranit vízovou povinnost. Eh, nechceme zapomenout na Kosovo. Nicméně eh, načasování je v rukou kosovské vlády. My s nimi spolupracujeme a až bude vidět, že udělali všechno, co, o co jsme požádali, vyšleme misi. Takže je to hodně v jejich rukou. My nemáme žádný časový harmonogram a my tam můžeme vyslat misi, až k tomu bude důvod. Mnohokrát děkuji a nyní se dostáváme k eh, otázce číslo 10 pana Michela, eh, boj proti zneužívání internetu, pachatele či trestné činnosti. Komisařko, máte slovo, až budete připravena. Thank you very much, Mr. President. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, a kybernetický zločin je eh, velké nebezpečí. a Analýzy ukazují, že organizovaný zločin se stále více podílí na kriminalitě také na internetu. Komise provádí celou řadu aktivit pro posílení a počítačové bezpečnosti a pro boj proti eh, kybernetickému zločinu. Specifické cíle eh, byly stanoveny v nedávných dokumentech. Máme Evropskou digitální agendu a máme také Evropskou eh, interní bezpečnostní strategii. V této strategii je jasně identifikován internetový zločin jako jeden z hlavní, jedna z hlavních priorit pro budoucnost. Minulý rok jsme také předložili dva legislativní návrhy. Jeden v březnu, byla to směrnice týkající se zneužívání dětí na internetu. V současné době se eh, o tom vyjednává a eh, Dále jsme předložili dokument minulé září týkající se útoku eh, na počítačové systémy. Um, Samozřejmě je třeba evropská legislativa, aby eh, zajistila bezpečnost na internetu. A my se eh, snažíme eh, bojovat proti takzvaným watchnets, které využívají pachatelé trestné činnosti. Spolupracujeme s mezinárodními partnery, máme pracovní skupinu mezi EU a USA, která byla vytvořena minulý listopad proběhla celá řada setkání odborníků a na dalším summitu EU-USA v listopadu tohoto roku budou předloženy informace. Zároveň se snažíme koordinovat na evropské úrovni e, snahy mezi jednotlivými členskými státy nebo v jednotlivých členských státech. Podčítačový zločin se samozřejmě rychle rozvíjí, využívá nových modelů a samozřejmě zde je zásadní, aby na to společnost dostatečně rychle reagovala. A počítačový zločin se stává rozsáhlým zločinem a to je důvod, proč potřebujeme sdílet informace abychom řešili tuto otázku. Pokud existuje nějaký důvod domnívat se, že organizovaný zločin je stále častější na internetu, je samozřejmě, eh, je samozřejmě třeba aplikovat podobná pravidla jako pro stíhání organizovaného zločinu eh, mimo eh, internet. Budapeštská úmluva o počítačovém zločinu byla, před, byla podepsána před mnoha lety. E, po deseti letech ještě celá řada členských států tuto umluvu neratifikovala. E, my chceme, aby e, do desátého výročí podepsání této umluvy ratifikovaly tuto umluvy všechny členské státy, abychom tak mohli efektivněji bojovat proti počítačovému zločinu. Pan Mitchell. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji také, pane komisarce, za Eh, reakci. Někteří lidé provádějí eh, trestnou činnost po internetu, včetně obchodování s drogami, s lidmi, prostituci, obchodování se zbraněmi, pašování eh, a dokonce dochází k krádežím, vraždám, loupežím na základě využívání internetu. Stačí se podívat na, na, nebo dostat se na Facebook, a postupovat dále. Samozřejmě, že Europol a poskytovatelé služeb eh, by mohli identifikovat některé z těchto eh, pachatelů. Eh, čím více budou mít tito lidé pocit, že jsou nepostižitelní, tím více bude narůstat jejich počet. Je možné, paní komisařko, koordinovaně reagovat na to, co tito lidé vyvádí na internetu? Děkuji, paní Tykal. 30 vteřin. Děkuji, pane předsedající. Množství a závažnost eh, inform- mm, digitálních útoků je stále vyšší. Obytmi se stávají občané, instituce, eh, národní, místní nebo podniky. Evropská unie musí posílit svou strategii pro boj proti eh, kyberkriminalitě. V rámci rozšíření mandátu specializovaných agentur v Evropě, jaký je projekt eh, komise v tomto smyslu? Děkuji. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám. Ano, samozřejmě všechny běžné trestné činy se nyní provádějí i přes internet, protože je to e, užitečný nástroj, ale jsou to ještě nové druhy zločinů, které jsou umožňovány e, internetem, například e, ukradení identity a podobně. Můžete si být jistí, že opravdu to velice úzce sledujeme a Europol vykonal poměrně velký kus práce v boji proti těmto gengům, dokázal identifikovat přeshraniční evropské gengy, například zabývají se dětskou pornografií nebo obchodování obchodováním s drogami, eh, nedovoleným obchodováním a podobně. Je třeba učinit víc samozřejmě. Je třeba, aby jednotlivá tato střediska byla eh, spojena tak, aby mohli se podělit o informace, o své údaje, a aby mohli lépe spolupracovat se soukromými firmami na, proto, aby mohli společně najít řešení pro tyto situace. Také plánujeme provést studii proveditelnosti eh, do roku 2013 eh, vytvořit jakési eh, kybernetické centrum prvního varování v Evropské unii. Takže velice zblízka tuto situaci sledujeme a Europol společně s národními orgány se tímto zabývají a usilovně bojují proti narůstajícímu zločinu po internetu. Děkuji. Následující otázka je 11 a 12 od paní Baronky Latford a paní Leny Kopa. Týkají se o hodnocení šengenského prostoru a případného mechanismu pozastavení. Paní komisařko, máte slovo. Ano, děkuji, zodpovím na dvě tyto otázky současně, protože jsou téměř identické a řeší otázku udržování a dalšího rozvoje Schengenu v době migračního tlaku. A já už jsem něco zmínila, když jsem odpovídala na otázku pana Papa Nikolau. paní Ludford eh, zodvraznila obavy, že eh, pravidla týkající se nového hodnocení by mohla být příliš eh, komplikovaná a žádá komise, aby zahájila proti členským státům porušujícím pravidla šengenského prostoru řízení ve věci porušení. Já bych chtěla zdůraznit, že porušování eh, šengenských pravidel nemůže být tolerováno. Nicméně jeden prvek nevylučuje eh, druhý. My zároveň plánujeme paralelní přístup. Jsme strážci smluv a komise chce zajistit, aby šengenská etická pravidla byla řádně aplikována a respektována všemi. Základem pro naši práci musí být existující legislativa a já jsem přesvědčena o tom, že současná legislativa může um, vyřešit um, nejrůznější situace. Komise by v případě potřeby měla provádět konzultaci s členskými státy a um, případně dát členským státům doporučení či pokyny. Aby bylo zajištěno správná, aby byla zajištěna správná implementace pravidel. Um, komise musí tato pravidla prosazovat, samozřejmě případně i zahájit řízení ve věci porušení. V tomto kontextu v současné době probíhají vyjednávání mezi Radou komisí a parlamentem. Hovoří se o vypracování efektivnějšího systému hodnocení šengenského prostoru. Hovoří se o tom, jak by měl vypadat tento mechanismus, aby byla zachována důvěra a koherentní aplikace pravidel. Pokud jde o e, plán Dánska zavést vnitřní kontroly, jste si vědomi toho, paní Kopa, že ehm, komise okamžitě reagovala a napsala dopis a poukázala na to, že velmi pochybuje o tom, zda by takovéto opatření odpovídalo EU AKY. Předseda Barroso poukázal na to, že by Dánsko nemělo činit jednostranná opatření. A nyní eh, jsme obdrželi odpověď a budeme rozhodovat o dalším postupu. Zároveň k otázce paní Kopa zda komise eh, bude prosazovat zásadu nebo bude přeskumovat zásadu příslušnosti státu, na jehož území došlo k prvnímu nelegálnímu vstupu. A, a v současné eh, době existují eh, dublinská pravidla, eh, dublinské nařízení, ve kterém se stanovuje, že členský stát, který je odpovědný za vyřízení žádosti o udělení statutu uprchlíka, je právě stát, kam člověk poprvé vstoupil. tento členský stát by měl být eh, odpovědný za vyřízení žádosti o azyl. Toto eh, potvrdilo také hlasování ve výboru Libe na podzim minulého roku. První doplňující otázka Baronka Latford. Uh, děkuji vám, pane předsedající, děkuji paní komisařko. Samozřejmě jsem velice ráda, že opět zdůrazňujete význam udržení šengenské zóny. Já vím, že to je upřímné, ale já se obávám, že nehledě na to. Dojem, který vznikl, například ve Financial Times se minulý týden psalo, že eh, Schengen a eurozóna se musí eh, rozpadnout. Ale komise jaksi mm, je velice klidná ohledně tohoto opětovného zavedení hraničních kontrol v rámci Schengenu. A komise má své institucionální právo, aby v praxi v praxi e, sahala také po řízení pro nedodržování e, smluv. Paní Kopa? Děkuji, Děkuji. Pane, Děkuji vám srdečně, paní komisařko, za vaše jednoznačné odpovědi a děkuji také za to, co jste řekla již úvodem, co do opatření, která je třeba realizovat v jednotlivých členských státech, co se týče nelegální migrace, nelegálního přistěhovalectví. Ale k nařízení Dublinu 2 bych ráda řekla následující. Některé země, jako třeba moje Řecko, které leží na vnější hranici Evropské unie, Eh, tvoří zhruba, eh, mají zhruba 90% přistěhovalců, kteří k ním přichází. Eh, pro nás je to něco, co již obyvatelstvo nemůže akceptovat, protože to země samotné nejsou schopny zvládnout. Proto skutečně chceme vyžadovat solidaritu a přeskoumání ještě jednou tohoto nařízení. Děkuji. Ještě jedna dodatečná otázka. Děkuji vám, paní eh, komisařko. Vy jste se mm, zmínila sama také o solidaritě a rozdělování břemena. Také jste nám připomněla, že probíhá vyjednávání o redistribuci imigrantů. V loňském roce jste nám sdělila, že to bude nový program o vnitřní redistribuci imigrantů. Chtěla bych vědět, zda se blížíme nějakému výsledku. Co se týče Dublinu 2, navazuji na to, co už uvedla kolegyně Kopa. Francie a Německo zamít, no, odeslali osoby zpět do Řecka. Byli jsme kritizováni na základě pravidel Dublinu 2. Na co ještě čekáme ohledě revize Dublinu 2? Tak. Uh, Mnohokrát pane Já si myslím, že je zde určitý falešný dojem, pokud jde o um, Schengen. Já jsem neustále zdůrazňovala, jak důležitý Schengen je, eh, že je to určitý dár pro Evropskou unii a že ho musíme posilovat, ne oslabovat. Uh, Ehm, my samozřejmě se soustředíme na, na jakékoliv pozastavení eh, Schengenu a jsme v dialogu s Itálií, s Francií i s Dánskem, abychom vyjasnili, co se stalo a co je potřeba udělat, abychom zjistili, zda to odpovídá šengenským pravidlům či nikoli. Zároveň eh, se zabýváme tím, jak můžeme posílit hodnocení Schengenu abychom zajistili, že současný systém takzvaného peer review, který není dostatečně dobrý, byl nahrazen něčím jiným, co by probíhalo na evropské úrovni aby do toho byl zapojen také Evropský parlament. Je potřeba, abychom měli více nástrojů k dispozici, abychom pomáhali členským státům, abychom vydávali pokyny a abychom vyjasnili, za jakých výjimečných okolností je možné pozastavit Schengen. Můžete si být jistí, že uděláme, co bude v našich silách, abychom posílili Schengen, a protože potřebujeme více Evropy, nikoli méně v této oblasti. Dublin s tím samozřejmě souvisí, ale je to paralelní proces. Je to součást vyjednávání o balíčku o azylu. Komise navrhla, a zachovat tu odpovědnost první země, ale zároveň, aby zde byl takzvaný nouzový mechanismus pro případ eh, eh, nouzových okolností. Potom by tento mechanismus mohl být pozastaven. Je to ale velice kontroverzní, eh, velice málo členských států takovýto mechanismus podporuje a je to jedna z nejproblematičtějších věcí v celém asilovém balíčku. Takže řešení řeckého problému není právě toto. Řešením pro Řecko je aby eh, existoval asilový systém pro celou Evropu, který by zahrnoval sdílení břemena eh, aby všechny členské státy mohly přijímat žadatele o azyl. Je potřeba, abychom pokračovali eh, v plánech které podpořily některé členské státy i komise. Celá řada členských států podporuje Řecko finančními prostředky, odborníky, eh, úředníky a tak dále. Pomáhají Řecku v tom, aby Řecko mohlo vytvořit systém, který bude odpovídat evropskému právu. Celá řada věcí již byla učiněna, ale nestačí to je potřeba, abychom v tom pokračovali při vyjednávání o asilovém balíčku. Mnohokrát děkuji, děkujeme komisařce za její odpovědi. A nyní se dostáváme k dalším otázkám. Jsou to otázky na pana Andora a poté na pana Hána. Máme v podstatě 20 minut na každého komisaře. Zkušení kolegové vědí, co to znamená. K některým otázkám se nedostaneme, obávám se. První otázka na pana Andora je otázka číslo 13, kterou klade pan Derden. Týká se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pan Derdena zastupuje paní Beres. Pane předsedající, Vážené poslankyně a poslanci, těší mne eh, tento zájem o Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Bude to velice důležité pro budoucnost tohoto fondu, protože komise se chystá k návrhu eh, ohledně zpravování tohoto fondu a jak bude fungovat v následujícím programovém období. V posledních několika měsících komise provedla konzultace u nejdůležitějších aktérů eh, v tomto fondu Velice bedlivě jsme zkoumali vynikající zprávy pochází z Evropského parlamentu ohledně EFG mm, od pana Portaše. Na základě zkušenosti s fondem a jeho současnou e, formou a konzultací máme silnou naději, že tento návrh výrazně zvýší schopnost tohoto fondu po roce 2013 a že se nám podaří vyřešit dva problémy a že budeme schopni to financovat. Za prvé, je to čas, kterého je zapotřebí od doby podání žádosti do aplikace prostředků. Velká část tohoto času je zabráno hodnocením žádosti. Oddělení komise se snaží zjednodušit nebo mm, zjasnit e, e, informace, které má poskytovat členský stát proto, aby splňovali mm, žadatelé kritéria pro udělení prostředků. Je ale třeba aby obě dvě rozpočtové, oba rozpočtové orgány kontrolovaly tuto eh, činnost. Tento v některých členských státech eh, nechtějí eh, patřičné orgány předem vyplácet prostředky na školení a vzdělávání pracovníků. Některé žádosti, které jsou předkládány fondu a jejich počet výrazně narostl v posledních letech, nám neumožňují, abychom, tato situace nám neumožňuje, abychom lépe identifikovali další eh, prostor eh, ke zlepšení. V roce 2011 bylo zapotřebí poprvé odložit plnění fondu, protože patřičné prostředky nebyly eh, včas nalezitelné. To nepomáhá pracovníkům, kteří přišli o pracovní místo a potřebují rychle nějakou asistenci. Musíme najít řešení pro takovéto problémy a musíme najít mechanizmy financování fondu tak, aby lépe plnil tyto cíle. V současnosti, v současnosti je na stole několik možností. Například fond by mohl být součástí Evropského sociálního fondu a nebo by mohl mít svůj vlastní rozpočet. Komise se zatím rozhodla o nejlepším způsobu, jak situaci vyřešit, ale hodlá na podzim předložit eh, návrhy ohledně budoucnosti eh, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A nyní se těším na vaše názory. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Mám tři dodatečné otázky, paní Beres. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, dovolte mi, abych poděkovala za vaši odpověď. My podporujeme naprosto všechno, co umožní urychlení postupu protože nechceme, aby tady prostě někdo se stal obětí spožďování při možnosti využívání tohoto fondu pro přizpůsobení se globalizaci, zejména v období krize. Máme tady dva problémy. Za prvé je třeba, aby prioritou zůstala podpora pracujícím. To znamená, když se bude revidovat otázka postupu, my jsme se domnívali, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci by mohl být užitečný kromě jiných také jako třeba třeba Evropský fond soudržnosti. Když se podíváme například na výzkum, rozvoj a na eh, politiku soudržnosti, je třeba mít tyto fondy také přizpůsobeny eh, globalizaci. A co se týče řízení fondu, eh, společně s vámi, kolegy komisaři, je třeba asi spolupracovat, ať už je to v oblasti hospodářské soutěže anebo v oblasti podpory průmyslu. Děkuji, pan Čuntis. 30 vteřin. Děkuji vám srdečně. Již tady zazněla otázka, zda Řecko Eh, se ptalo na možnosti čerpání fondu a bylo odpovězeno, že není možnost těchto, z tohoto fondu čerpat. Tato odpověď v Řecku vyvolala samozřejmě nevůli z hlediska hospodářské krize, v níž se Řecko odstlo. Teď mám otázku. Po šesti měsících moje země teď dala žádost týkající se aktivice možnosti čerpání fondu pro přizpůsobení se globalizaci díky eh, jevům, ke kterým došlo v oblasti hospodářské krize. Ale Dáme-li ten, tuto žádost, můžete nám říct, zda máte informaci, zda tato žádost byla pozitivně přijata či odmítnuta? Paní Harkin. Pane předsedo, mám otázku eh, na komisaře, která je dále a k té se nedostane, nedostaneme. Jedná se o sloučení ehm, EGF a ESF. Jestli k tomu máte nějaké informace, já bych je ráda slyšela. A pokud dojde ke sloučení těchto fondů, dojde také k jejich navýšení. A zároveň jste hovořili, hovořil o problémech s rozpočtovými s s um, institucemi odpovědné za rozpočet. Já si myslím, že je zkrátka třeba zajistit, aby pracující nečekali na to příliš dlouho, aby mohli využít tohoto fondu, který má pomoci. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, já jsem zaslechl to, že souhlasíte s cíly komise a to, že by EGF měl být v další finanční perspektivě silnějším fondem, aby mohl pomáhat efektivněji pracovníkům, kteří byli propuštěni. To podporuje také skutečnost, že v následujícím období fiskální konsolidace bude e, zásadní v celé řadě členských států členským, členským státům by mohlo pomoci, pokud by existoval na evropské úrovni eh, snadno dostupný nástroj na pomoc pracovníkům, kteří přijdou o svoji práci. Eh, stále ale existují některé otevřené otázky, jako je například eh, vztah mezi EGF a ESF. E jak víte, EGF má sdílené řízení a e, řízení současného SS, ESF e, neodpovídá cílům EGF. Bez ohledu na e, definovaný formát. Myslím si, že tato otázka řízení bude velice důležitá, bude ovlivňovat konečné rozhodnutí. Nehovořím o jménu, ale hovořím o potřebě mít zvláštní fond a o potřebě věnovat pozornost eh, zmíněným problémům. A nyní i v budoucnosti pravděpodobně celá řada členských států bude moci financovat eh, programy eh, z EGF i z ESF a budou mít určitý manévrovací prostor. Nicméně myslím si, že je důležité, aby EGF byl dostupný pro všechny členské státy pro případ, že bude potřeba reagovat na náhlé krize v oblasti zaměstnanosti. Další otázka se týkala problému definovat způsobilost v současném nařízení. To je věc, kterou řešíme. A jde nám o to, aby tato věc byla jasná. V současné době se nicméně snažíme o rozšíření dočasného nařízení do konce tohoto finančního výhledu. Hovořím o pravidlech, která byla zavedena v reakci na krizi a která se snaží o efektivnění EGF, aby tak EGF mohl pomáhat e, pracovníkům postiženým krizí. Nyní se dostáváme k otázce číslo 14 pana Čuntise. E, jde o kolektivní smlouvy. Předseda se omlouvá. Pan Aylbert se hlásí. A můžete říci, kolik dalších otázek eh, necháte zodpovědět? Řekli jsem, že máme 20 minut na komisaře, než jste přišel. To znamená, že se asi dostaneme k otázce 15 paní Blinkevičute. Možná můžete položit doplňující otázku k jiné otázce, k vaší otázce se nedostaneme, takže otázka 14, pane komisaři. Děkuji vám, pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Evropská eh, komise eh, chápe, že velké náklady eh, nyní má tato situace, finanční situace v Řecku, snižuje se konkurenceschopnost, jsou tam finanční potíže, a memorandum se snaží tyto eh, situace řešit, nikoli zhoršovat. Někteří lidé uvádějí, že memorandum eh, to, co je v memorandu, ne, se nedrží principu subsidiarity. Já si nemyslím, že by to byla pravda. Opatření uvedená v memorandu byla sestavena v úzké spolupráci s řeckou vládou a byla podpořena řeckým parlamentem, což ukazuje, že respektují princip subsidiarity. Charta základních práv Evropské unie, to jasně ukazuje článku 28 podle mého, kde se píše, že pracující nebo jejich organizace mají podle evropského práva, národního vnitrostátního práva a praxí právo vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy na patřičné úrovni a v případě střetu zájmů mohou přijmout kolektivní akci, včetně stávek. Ale článek 51 stanoví, že opatření charty se e, týkají nebo se odevzdávají e, orgánům EU na základě principu subsidiarity jen tehdy, když se týkají přímo evropského eh, práva. Není zde specifikována žádná evropská legislativa ohledně toho, jaké kolektivní dohody by měly eh, přednost, pokud jsou uzavírány na různých úrovních. A eh, Například se zde nejedná o to, jakým způsobem se jedná, by se mohlo rozšiřovat vyjednávání kolektivní dohod z podniku na vyšší úroveň. Řecko musí eh, plnit své povinnosti, plnoucí také z účasti ve Světové organizace práce. Já doufám, že jsem odpověděl uspokojeným způsobem na tuto otázku a že jsem vás také přesvědčil, že finanční a strukturální opatření v memorandu jsou životně důležitá k tomu, aby Řecko mohlo eh, překonat krizi. A že jsem rozptýlil vaše obavy, že by mohlo dojít k porušování principu subsidiarity. Děkuji, pane Čmoty, si máte slovo na 30 vteřin. Děkuji vám srdečně, pane předsedo. Pane komisaři, je mi líto, ale musím tedy říci, že vaše odpověď nebyla naprosto zřetelná, protože už jsem vám, od vás dostal obdobnou odpověď písemně na mou písemnou otázku. Pakliže komise skutečně chce zachovávat zásadu subsidiarity a říci, že kolektivní smlouvy jsou ve výsostné kompetence členských států, tak je to tak, že vlastně porušujete toto ustanovení, když jste teď žádali, aby byly tyto hospodářské smlouvy odstraněny. Moje otázka zněla, kdo teď vyžaduje, aby byly kolektivní smlouvy odstraněny? Vy, Mezinárodní měnový fond nebo poskytovatelé úvěru, eh, kteří dávají peníze Portugalsko a Řecku? Kdo je příslušný? Pane Andore? In, eh, much of the institutional arrangements, including the wage setting. Pokud je o institucionální uspořádání, včetně stanovování mest a eh, v celé řadě členských států, eh, situace je naléhavá. Tyto naléhavé situace řeší politiky, které byly společně vypracovány EU, MMF, ECB a vládami členských států, o kterých hovoříme. Je zde celá řada otevřených otázek. Některé otázky eh, přicházejí také kvůli paktu Euro+. Plus. V poslední době proběhly diskuse o propojení mezi sociálním dialogem a zprávou hospodářských záležitostí Hovořili jsme s sociálními partnery, včetně ECOSu. Je to pokračující diskuze, neříkám, že byly zodpovězeny všechny otázky. A to je přesně důvod, proč jsem převzal iniciativu a zorganizovali jsem konferenci o mzdách a stanovování mest v Evropské unii. Tato konference proběhne se zapojením sociálních partnerů a dalších zainteresovaných stran, proběhne v září a my budeme pokračovat v této diskusi a doufám, že se nám podaří nalézt ty správné odpovědi. Děkuji. A dal, poslední otázka na pana Andora je otázka číslo 15 a paní Blinkevičute. A prosím o stručnou odpověď, o stručnou doplňující otázku a o stručnou odpověď na doplňující otázku. Otázka číslo 15. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, volný pohyb pracovníků je základním principem v EU. Společně s volným pohybem zboží, služeb a kapitálu je to pilíř jednotného trhu a přispělo to také k evropské integraci v posledních 50 letech. Má také důležitou sociální dimenzi. A protože zde jde o integraci evropských migrantních pracovníků eh, do eh, hostitelského státu. Eh, legislativa EU o volném pohybu pracovníků dává pracovníkům možnost volně se pohybovat po EU s cílem práce. Stejně tak se mohou pohybovat jejich rodinní příslušníci. První květen roku 2011 byl důležitým dnem pro EU omezení pro eh, osm států, které přistoupily v roce 2004, padla ve všech členských státech. Mohou nyní volně pracovat ve všech členských státech. Stále ještě ale existují přechodná opatření pro Rumunsko a Bulhursko. Nicméně k liberalizaci eh, dojde 31. prosince 2011 přechodná opatření a znamenají, že občané mohou využívat do jisté míry volného pohybu pracovníků. To představuje možnosti pro jednotlivce, protože se mohou stěhovat tam, kde je kde jsou pracovní místa. Vím, že mobilita a volný pohyb pracovníků jsou důležité principy pro tento parlament. Komise je potěšená zprávou z vlastního podnětu na podporu volného pohybu pracovníků v EU a sleduje s velkým zájem diskuze ve výboru parlamentu. Nicméně jsme si vědomi toho, že navzdory legislativě v této oblasti celá řada občanů má pocit, že stále ještě existuje mnoho překážek pro práci v jiném členském státě. A to se ukázalo nedávno. Zpráva Montyho z 9. května 2010 o nové strategii pro jednotný trh poukazuje na to, že zatímco volný pohyb pracovníků v EU je úspěchem z právního hlediska, je to nejméně využívaná svoboda z těch čtyř svobod volného pohybu. Prosaditelnost volného pohybu pracovníků podle evropského práva je relevantní především v případě diskriminace na základě národnosti. Odpovídající jednotlivci musí mít mechanismy na prosazování ochrany svých práv. Komise v současné době hodnotí legislativu o volném pohybu pracovníků, především nařízení 1612 eh, lomeno 68 a zabývá se možnostmi zlepšení evropské legislativy o volném pohybu. V roce 2012 by eh, měla být předložena iniciativa. v každém případě by naše iniciativa měla přispět k diskuzi o tomto tématu a o možných dalších krocích v této oblasti. Děkuji. Paní Blinkevičute, zvládnete otázku za 30 vteřin a prosím, pane Andore, snažte se odpovědět co nejstručněji, protože už plyne čas pro pana komisařána. Děkuji vám, pane eh, komisaři, za vaši odpověď. Budeme čekat na zlepšené nařízení komise na příští, příštím roce. Jak je váš názor na následující věc? Neměla by komise hodnotit nejen pozitivní, ale také negativní aspekty volného pobyt, pohybu pracovníků? Například Mnoho pracovníků opustilo svou zemi, jsou to kvalifikovaní e, pracovníci, a odešli do jiného členského státu. Myslíte, že by bylo možné vytvořit určitý fond pro země, které eh, vzdělali tyto pracovníky a nyní ztratili jejich pracovní sílu? Děkuji, prosím, pane komisaři. Pane předsedající, ano, to je eh, relevantní otázka. Už jsme mnohokrát eh, diskutovali o o kontextu, tedy v kontextu 1. května jsem o tom hovořil například s ministry práce vyšegrádských zemí, baltských států. A opravdu se zabýváme nebo zkoumáme možnost toho, že by eh, volný pohyb pracovníků mohl způsobovat určité napětí a že by se mohl týkat eh, ku příkladu určitých profesí, kde volný eh, pohyb nemá eh, kruhový charakter, ale je spíše jednostranný. Takovéto tendence, pokud jsou zjištěny, tak jsou zjišťovány tedy na úrovni členských států a na nich také je, aby připravili taková opatření, aby měli dobré příležitosti, příležitosti vzdělávání, například se to týká lékařské profese, která je nyní v ohnisku pozornosti těchto diskuzí, a aby takto členské státy tedy umožňovaly lepší vývoj. Budeme tyto problémy nadále monitorovat a budeme o nich diskutovat s vládami mm, členských států, kterých se týká, jak už jsme činili do posud. Děkuji. Další odpovědi budou podány písemně. Já děkuji panu Andorovi a následovat budou dotazy na pana Hana. První je od pana Hance Petra Martina, číslo 19. Přeskupení finančních prostředků Fondu pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti. Jakmile uh, budete Připraven. Máte slovo, pane komisaři. Děkuji vám, děkuji panu poslanci za jeho otázku. Domnívám se, že je důležité na počátku konstatovat, že na základě eh, rozpočtového plánování pro rámec 2007 až 2013 bylo vyčleněno více než 400 operativních programů a tím již byly přičleněny finanční prostředky, po případě byly projednány s regiony a členskými státy a jsou již uzavřené dohody. Část eh, celého procesu na počátku eh, období financování je vždy eh, snaha o to domlouvat a definovat se státy a dotyčnými oblastmi a také eh, rozhodovat, jaké prostředky jsou k dispozici pro financování v souvislosti s přidělováním prostředků a v souvislosti s rozdělením administrativy a řízení. A proto jsou jednotlivé země a regiony tím, kdo je odpovědný za Eh, prosazování těchto problémů, programů přímo na místě a jsou také odpovědny za provádění projektu a konec konců také za kontrolu, alespoň tedy na té první úrovni. Již z počátku tohoto období eh, hrálo velkou roli téma energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů a zůstává to prioritou jak v regionální politice, eh, tak se to uplatňuje v nejrůznějších eh, a vlastně díky tomu bylo také podpořeno těch 400 programů, které jsem zde uvedl. Eh, celkem na základě již uzavřených dohod s regiony a členskými státy bylo vydáno 9,2 miliardy eur pro trvale udržitelnou energetickou politiku se stěžením bodem obnovitelných zdrojů a zlepšení energetické účinnosti. A na základě rozhodnutí parlamentu a rady z roku 2009 jsme uvolnili dostat eh, eh, možnost, aby až do 4 prostředků Eh, mohlo být uvolněno z regionálního fondu pro rozvoj pro zlepšovací opatření v oblasti energetické účinnosti při stavbě bytu. A zhruba polovina členských států využila této možnosti, eh, přičemž tady bych si dovolil říci, že Francie skutečně byla velice příkladná v využívání této možnosti. Děkuji vám mnohokrát. Thank you, Mr. Martin. Děkuji, pan Martin. Děkuji. Eh, pojďme eh, na to vážně. Já vám přečtu můj otázku, která zní, je komise ochotna přealokovat alespoň 10% z 51 miliard eur, které jsou v současné době vyčleněny každoročně na Fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti na počáteční financování nových elektrických rozvodných sítí pro energie z obnovitelných zdrojů. Všechno, co jste řekl, je tady správné, ale o to nejde. Teď jde o to, abyste řekl ano, pochopili jsme to, ano, poučili jsme se, ano, skutečně bereme vážně včetně politiku 2020. A abychom mohli pohnout energetikou, musíme například elektřinu ze severního Německa přivádět do Rakouska, protože Jistě máte také zkušenosti v této oblasti elektrorozvodných sítí. Moje otázka je, jste vy osobně ochoten e, zahájit toto počáteční financování nových elektrických rozvodných sítí, které skutečně potřebujeme a které vaši předchůdci nerozhodli? Pane poslanče, já jsem si přesně přes, před, přečetl vaši otázku, tak jsem vám dal přesnou odpověď na základě pravidel, která máme v oblasti regionální politiky. Tato pravidla spočívají v tom, že existují dohody s členskými státy a tyto dohody mohou buď ani nemohou e, ani e, ze strany komise, ani ze strany regionů být jednostranně změněny. Já bych byl rád, aby ty prostředky, které jsou dnes dostupné, byly využity. A já jezdím z konference na konferenci a, a z členského státu do členského státu a vidím, že ne všechny prostředky jsou využívány. A pro další um, období by to mělo být tak, že posilování obnovitelných zdrojů bude jednou z hlavních priorit strategie EU 2020 a tak vycházím z toho, že pro, ten, pro tuto oblast bude větší rozpočet v rámci regionální politiky a také společně s komisařem Ettingrem proběhnou také investice do infrastruktury, do transevropských sítí. Když dnes regiony k těm prostředkům, které už jsou k dispozici, chtějí dát další prostředky k dispozici pro tento cíl. My jsme samozřejmě v této oblasti velice otevřeni. My to rádi umožníme nebo jsme rozhodně připraveni vést dialog, ale jako komise nemůžeme jednostranně tyto dohody změnit. Děkuji. Další otázka číslo 20. Paní Jensen, plnění cílů v oblasti financování ze strukturálních fondů. Komisaře, máte slovo. Paní poslankyně, děkuji vám za vaši otázku. Co se týče absorpční kapacity a zohledňování pro poskytování prostředků a jejich přiřazování pro následující období bych ji rád již odkázal na stávající pravidlo týkající se maximální výše přidělování prostředků pod heslem capping. E, máme tedy určité pravidlo, které praví, že s ohledem na určité odstupňování na členský stát je možno přidělit pouze určitou částku v poměru rozpočtu každé země pro strukturální politiku. A roční subvence nesmí tento strop eh, překročit. Pro další období zcela jistě budeme zvažovat, zda výše stávajících stropů je oprávněná a nebo zda je zde nutno určité modifikace pro to, abychom mohli lépe zaručit čerpání prostředků. Co se týče cíle Eh, tak v páté zprávě o soudržnosti eh, bylo konstatováno, že chceme silněji zohlednit skutečnou účinnost programu a pro příští období se počítá se systémem pobídek a kontrol, tak aby komise v legislativním balíčku týkajícího se balíčku soudržnosti po roce 2014 také předložila svůj návrh. Eh, co se týče Mm, metodologických problémů, na ty již jsem poukázal při kontrole víceletých programů. Eh, zhruba polovinu eh, rozpočtu Evropské unie jsou prostředky, které věnujeme a které přičlenujeme víceletým programům. A kontrola ze strany účetního dvora týkající se dobrého provádění čerpání rozpočtu se týká vždy pouze běžícího roku a z toho vyplývají určité metodologické výzvy, protože v rámci regionální politiky zhruba existují tři úrovně a každoroční provádění ze strany účetního dvora začíná třeba už po prvním auditu provedeného v dotyčném členském státu, ale tam probíhají tři audity a e, to je samozřejmě lepší potom hodnotit to na konci programového cyklu, tam, kde už to můžeme dokázat, jak to probíhalo. Ale navzdory tomu e, i mý předchůdci, mimo jiné také Daneta Hübnerová, vypracovala společně s parlamentem akční plán, jehož účinnost je již zjevná a ten skutečně rozšířil eh, svou efektivitu, ale jedním z těch opatření byla právě tato možnost, aby ze strany generálního ředitelství v odůvodněných případech došlo k přerušení pladeb na maximální dobu 6 měsíců. Tento nástroj se například použil v minulém roce více než 50krát. Veškeré toto přerušení toku plateb mohlo být opět zrušeno, to pozastavení pláde, protože byly vyřešeny problémy, které se vyskytly. Eh, chtěl bych vás také požádat, abyste eh, při chybovosti vždycky zohledňovali, že regionální politika má tady určitou funkci jaksi tajících sněhových vloček. To znamená, že když věci, které se rozvinou logisticky, potom se prosazují v každodenní praxi a musí se kontrolovat, jaká je účinnost a jaké problémy vznikají, Hm, tak máme problém eh, zadávání veřejných zakázek a to je vždycky problémem a předmětem v diskusích s jednotlivými státy, s jednotlivými regiony a s příjemci a Přispívá to k 70% chybovosti. A podařili se nám s kolegou Barnierem eh, prosadit odpovídající iniciativu, abychom zjednodušili tento systém zadávání veřejných zakázek, tak také snížíme procento chybovosti. Eh, v této oblasti musíme dělat své domácí úkoly, také děláme a budeme v tom pokračovat. Mrs. Jensen, you have the floor. Jensen, máte slovo. Tage, eh, komisér Hahn, for it, Děkuji vám, pane komisaři, za vaši odpověď. Vidím, že tyto problémy jsou brány vážně a že Ekonomická krize, kterou nyní prožíváme, ukazuje, že země mají problémy s nalezením spolufinancování. Pane komisaři, eh, můžete nám říct, co to bude znamenat, nebo zda to nějak zvažujete pro další programové období? Eh, jak se to bude zohledňovat v plánování? Strukturální fond bude podporovat rozvoj eh, regionů, jsou vidět nějaké výsledky, ehm, má komise nějaké další návrhy, které by se zaměřovaly na doplnění těch obecných cílů rozvoje. Zda skutečně to projekty způsobují rozvoj. Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Paní poslankyně, Prohlásili jsme za cíl, že v dalším programovém období by strukturální politika do co největší míry měla odpovídat strategii EU 2020, pokud je o témata. To znamená, že existují eh, zásadní priority, zásadní cíle. A ty by měly odpovídajícím způsobem být realizovány v regionech. Úkol regionu bude spočívat v tom, aby si z určitého menu vybrali priority, především priority, které je učení konkurenceschopnými. My jako komise potřebujeme mít kvantifikovatelné realistické cíle, na nich se chceme dohodnout s regiony v rámci dohody o partnerství a investicích. Na konci období bychom pak měli vidět, zda ty společně eh, dohodnuté cíle byly naplněny. Pokud eh, jich dosaženo nebylo, potom bychom měli mít možnost společně se podívat na to, proč jich dosaženo nebylo. Zda na to měly vliv externí faktory nebo nikoli a z toho bychom poté vyvodili závěry také pro další plánování, pro další udělování financí v následujícím období. Podle mého názoru to je velice důležité tý kvalitativní rozvoj regionální politiky v dalším finančním období. Mnohokrát děkuji. Pan Lavia zde není. Paní Tykau, já se vám omlouvám. Vy jste předložila a otázku, která bude mít detailní odpověď. Takže já se obávám, že na vaši otázku bude nutné odpovědět písemně. Takže tím jsme se dostali na závěr otázek. Mnohokrát děkuji tlumočníkům i komisaři.